bychom mohli začít naši schůzi. Milí kolegové, já vás zde všechny vítám. Já jsem tady si jaksi ní předseda. Nebude to trvat dlouho a tímto prohlašuji tuto schůzi za zahájenou. Eh, tlumočení máte k dispozici ve všech oficiálních jazycích podle rozhodnutí Bera parlamentu. Cílem našeho schůze je to, abychom ustavili předsednictvo našeho výboru, podvýboru výboru lidská stála, tedy předsedu čtyři místo předsedy podle článku 213 jednacího řádu našeho parlamentu. Nejdříve tedy budeme volit předsedu a pak přistoupíme k volbě místo předsedů. Náhradníci, kteří se budou účastnit hlasování, jsou tito. Silvia Sardony z ID nahradí Larsa Patrika Iberta. Kvorum máme dosaženo, je tady minimálně 8 poslanců a vše bylo ověřeno sekretariátem. Já vidím dokonce, že tady více poslanců než 8, takže rozhodně jsme usnášení schopní. Dříve než začneme, tak ještě připomínám, že koordinátory mohou předkládat buď politické skupiny, a nebo e, určitá menšina poslanců. Kandidatury musí být předloženy e, tak, aby kandidát byl řádným členem našeho výboru a kandidát také musí mít řádně vyplněné prohlášení o finančních zájmem a také prohlášení, které se týká kodexu vhodného chování. Složení předsednictva výboru má odrážet diverzitu parlamentu. Předsednictvo nemůže být e, tvořeno pouze výhradně muži nebo výhradně ženami a není možné, aby všichni místě předsedové byli ze stejného členského státu a to podle článku 213 našeho jednacího řádu. Veškeré náhradníci a řádní členové, kteří se budou účastnit hlasování, musí mít k dispozici svou hlasovací kartou. Pří, pro případ, že bychom museli přistoupit k tajnému hlasování. Nyní tedy vyzývám politické skupiny, aby představili své kandidáty na post eh, předsedy tohoto výboru. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jménem eh, skupiny SND je mi potěšením představit eh, kandidaturu paní Maria Arény na předsedničku ano, je to uh, řádná členka a dobře vyplnila prohlášení do finančních zámek a také prohlášení, které se týká kodexu vodného chování. Říkám to takto správně? Ano, pane předsedo. Akceptujete kandidaturu? Ano, akceptuji. Dobrá, tímto tedy eh, eh, deklaruji, že budeme volit Marie Arenu aklamací, tedy pokud dojde k potlesku, budete předsedkyní tohoto výboru. Děkuji, děkuji, že jste podpořili paní Arenu potleskem, který byl frenetický a dlouhý. Já vám blahopřeji a prosím, pojďte k nám a usaďte se zde za předsednickým stolem. <laughs> Merci. Děkuji, děkuji vám mnohokrát. Skutečně děkuji každému z vás za důvěru, kterou jste mě vyjádřili prostřednictvím tohoto hlasování aklamací. Já dobře vnímám odpovědnost předsedkyně podvýboru pro lidská práva. Lidé, kteří mě zná, vědí, že jsem velice angažovaná, že ze všech symbol to otázku lidských práv samozřejmě i v Evropě, nebo je to součástí našich smluv, našich hodnot, našeho ADN. A samozřejmě i v rámci našich vnějších stazích budeme se věnovat také i otázce lidských práv. Díky vám Eh, ať jste již jakékoliv politické skupiny, pokud budete chtít hájit otázku lidského práva v tomto podvýboru, já budu vaši práci pouze podporovat. Děkuji vám mnohokrát a ráda bych také ještě poděkovat Šárlovi za jeho prozatímní výkon předsednické funkce. Já si Šála velice vážím. Měli jsme příležitost během milého volebního období velice spolupracovat, takže ještě jednou děkuji Šádle za vše, co si zatím to posud učinil. A nyní přejdeme k pořadu jednání. Nyní bychom tedy měli přistoupit k hlasování o místo předsedech tohoto výboru. Jak budeme postupovat? Dívám se tedy na ten postup, kvórum, eh, toho jsme dosáhli, volba tedy bude platná a proto vyzývám politické skupiny, aby předložili kandidáty na post prvního místo předsedy. Prosím. Yes, I'll take this off. Uh, on... Eh, jménem eh, skupiny Renew Europe navrhuji eh, kandidátku uvedenou na první místo předsedkyni. Děkuji. Kandidátka je řádným členem našeho podvýrobu a zároveň člen výboru AFET. Řádně vyplňuje prohlášení o finančních zájmem a také prohlášení, které se týká kodexu vhodného chování. Akceptujete eh, vaši kandidaturu? Ano, akceptuji, děkuji. Výborně. Eh, je zde pouze jedna jediná kandidátka na post eh, prvního místa předsedy a proto vám navrhuji, abychom přistoupili k hlasování aklamací. Děkuji. Děkuji a já vás prosím, abyste se připojila k nám za předsednický stůl. No, Přistoupíme nyní k volbě druhého místo předsedy. Stejný postup. Kvóra jsme dosáhli a prosím tedy skupiny, aby nám předložili své návrhy. Máte slovo. Vážená paní předsedkyně, ráda bych eh, jakožto druhou místo předsedkyni představila kandidátku za zelené paní Hanu Neumann. Děkuji. Kandidátka je rovněž eh, řádným členem podvýboru a členem výboru AFET. Řádně vyplnila prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení, které se týká kodexu kování. A proto se ptám, akceptujete návrh, vaši kandidaturu? Ano, akceptuji, děkuji. Děkuji. Mm, a proto pokud tady nikdo si nepřeje ten hlasování, tak bych navrhla, abychom opět přistoupili k volbě aklamací. Děkuji vám a já vás prosím, abyste se připojila k nám za předsednický stůl. Nyní přistoupíme k volbě třetího místo předsedy. Stále stejný postup. Navrhuji tedy skupinám, aby nám představili své kandidáty, či svého kandidáta, prosím. Já bych vám ráda nejdříve poblahopřála k vašemu zvolení, paní předsedkyně. A co se týče skupiny EPP, ráda bych navrhla Karolínu Enstadler na funkci třetí místo předsedkyně. Předsedkyně, děkuji tedy kandidátka opět řádným členem podvýboru pro lidská práva a členem výboru AFED, řádně vyplnila prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení, které se týká kodexu vhodného chování. A ptám se, zda kandidátka akceptuje tento návrh, svou kandidaturu. Ano, je tomu tak. Děkuji vám. Pokud tady není jeden kandidát, navrhuji, abychom přistoupili k volbě aklamací. Vítám vás a prosím, připojte se k nám za předsednický stůl. Jak jste si jste všimli, máme byro, které je tvořeno výlučně ženami zatím. A protože jednací řád eh, nám ukládá povinnost, abychom měli minimálně alespoň jednoho, um, jednu osobu, která bude představovat to druhé pohlaví, tedy muže, takže e, nyní přistoupíme k volbě čtvrtého místo předsedy a já prosím skupiny, aby nám předložili své kandidatury. Já jsem chtěl pouze podotknout, že i kdyby celé bylo, bylo pouze výlučně ženského složení, tak já musím říct, že na naši skupinu Renew Europe nám to nevadí. Takže ještě jednou předsedkyně, přejete si vystoupit? Je to nějaká technická poznámka? Já se obávám, že podle stávajících pravidel pravidla uvádí, že je třeba zajistit genderovou vyváženost, takže to by jeden muž nestačil. A, a, a byly tady jiné výbory, kde dnes museli zrušit hlasování, protože eh, tam eh, právě to nebylo vyvážené. A tady, když tam bude pouze jeden muž, tak to nebude vyvážené. Já si myslím, že ta pravidla jsou jednoznačná. Já si myslím, že eh, konference předsedů na to může být opačný názor. Já si myslím, že v těch pravidlech jasně stojí, že tam musí být jeden zástupce opačného pohlaví. A slovo má Izabel, aby navrhla dalšího místo předsedu. Eh, paní předsedkyně, my bychom vám chtěli poblahopřát k vašemu zvolení a je mi velkým potěšením představit kandidaturu Rafaela Luxmana na pozici čtvrtého místopředsedy. Děkuji. A on je muž, tak si alespoň myslím. Řekla jsem, že si myslím, že je to muž. Kandidát je řádným členem podvýboru a členem výboru AFED. Řádně vyplnil prohlášení o finančních zájmech a také eh, prohlášení eh, spojené s kodexem chování. Souhlasíte s kandidaturou? Ano. Takže prosím, potvrďme kandidáta aklamací, pokud nechcete hlasovat tajně. Merci. Děkuji.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 za to, že jsme ustavili naše předsednictvo, dostáváme k dalším bodu, a to je potvoření, potvrzení lingvistického profilu a kalendář na schůze na rok 2019. Co se týče lingvistického profilu našeho podvýboru, podle toho, jak je nyní ustaven a podle veškerých pravidel, které se na toto vztahují, máme tady 13 jazyků, které z toho vyplývají. Je to němčina, angličtina, španělština, francouzština, finština, řečtina, maďarština, italština, nizozemština, portugalština, polština, rumunština a švédština. E, tedy tlumočení bude během oficiálního zasedání našeho podvýboru k dispozici právě v těchto jazycích. Žádná poznámka, děkuji vám. Co se týče e, zasedacího kalendáře, dostali jste ho k dispozici na rok 2019 prostřednictvím mailu. Pokud nikdo nic nenamítá, budeme považovat tento kalendář za schválený. Žádná námitka? Děkuji vám. Alors, le quatrième point, c'est... Euh, Čtvrtý bod je datum eh, pro rozšířené byro a to je pondělí 15. 7 mezi 19. a 20. hodinou. Sekretariát toto datum, tedy hodinu a sál, co možná nejrychleji ještě potvrdí. Myslím si, že další body dnes na pořadu jednání nemáme a tímto tedy dnešní schůzi ukončuji. Děkuji vám.